jsou tímto potvrzené. Podepsání um, legislativních aktů přijatých v souvislosti se spolurozhodováním. Ve středu eh, předseda rady a já podepíšeme tyto eh, akty, které jsou přijaty v souvislosti s článkem 74 jednacího řádu parlamentu a jejich texty budou posléze zveřejněny v protokolu z tohoto plenárního zasedání.